A tím se dostáváme dál. Je to otázka k ústnímu zodpovězení na komisi boj proti obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořišťování žen a dívek v EU. Autorkou eh, je paní Koraca Bild, která teď dostane slovo. Děkuji. Desítky tisíc žen a dětí jsou se eh, pohlavně zneužívány napříč celou Evropou. A EPP plně podporuje tuto iniciativu, abychom spojili síly napříč politickým spektrem, abychom ukončili tuto tragédii. Eh, dnes jsme skutečně jednotní a vyzýváme členské státy, aby dělali více, rychleji a lépe, aby zastavili obchod s lidmi. Eh, a eh, když jsem navštívila eh, navštěvská centra na Sicílii, tak doktoři mi říkali, pojď, pojď, pohleďte, není tu jediná dívka nebo žena, která by nebyla znásilněna cestou do Evropy. To jsou skutečně zdrcující příběhy, které se zapsaly do jejich těl Eh, a, takže ta směrnice proti obchodu s lidskými bytostmi musí být plně uplatněna všemi členskými státy. Eh, obchod s lidmi je biznis, který má nízké náklady a, a velký zisk. Takže my voláme, vyzýváme členské státy, aby bojovali proti beztrestnosti, aby chránili oběti, aby zvýšili soudní a policejní spolupráci také s Europolem a Eurojustem a s třetími státy, aby se zajistilo, že pašeráci a převaděči eh, budou přivedeny, k, stanou před eh, soudem eh, a že všichni, kdo si kupují sex, budou trestně postižitelní a že budeme sledovat peněžní toky a že budeme budovat eh, také důvěru eh, obětí, dáme jim psychologickou eh, podporu a přístup ke zdravotním a reprodukčním službám. A samozřejmě podporuji také koordinátora proti, pro boj proti obchodu s, bytostmi. To, co se děje v, v Libii, je naprosto nepřijatelné. Je to prostě nová podoba otroctví. OSN se musí s vypořádat s Libí a s těmi převaděčskými cestami a řešit přitom genderový aspekt. Z Balkánu, ze Středomoří e, až po Baltské moře se nesmí mít převaděči kam schovat. Já jsem autorkou tohoto textu a e, jestli mi dovolíte, tak tohle ještě chci dokončit. E, my vítáme závazek odhodlání komise, ale přitom žádáme novou strategii po roce 2016 spolu s EPP a jakožto spolupředsedkyně eh, skupiny pro lidská práva chci, aby existovala nulová tolerance vůči tomuto, eh, této metle. Eh, už od roku 2011 jsme prosazovali tuto směrnici a reformu v roce 2016 a my se nevzdáme. Je na čase, aby se přešlo od slov k činům. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, Vím, že jste autorkou otázky, ale ty dvě minuty jako řečnická doba platí i pro vás. Paní García Pérez má teď slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. V moderní Evropě 21. století máme stále sexuální otrokyně. Jsou ženy, které jsou vykořišťovány jako pracovní síla pokrokové Evropě je víc než 500 tisíc žen a dětí, které přišly přes hranice prostřednictvím pašeráckých band. Ženy mají svá jména, ale jsou zavlečeny do prostituce, ženy a děti čelí výhruškám, že budou potrestány jejich rodiny a proto musí pracovat v nevěstincích, odevzdávat peníze, zadlužují se a dluží potom šéfům mafií peněžní částky. A já to chci opakovat ještě jednou peníze jejich zákazníků končí v kapsách pachatelů trestných činů. Jsou stále ještě lidé, kteří říkají, ať už umyslně nebo z naivity, no prostituce to je vlastně svobodné rozhodnutí těch žen, co se svým životem chtějí udělat, ale my v Evropě máme právní předpisy. Bez zákazníků by nemohli být ty ti pachatelé s kapsami plných peněz. Socialistická frakce byla v létě na Sicílii a navštívili jsme oblast, kde byly především ženy z Rumunska, které byly vykořišťovány při práci na poli pracovali od rána do večera na poli za tři eura. Tyto ženy jsou vykořišťovány jako pracovní síla a navíc jsou vykořišťovány sexuálně. Většinou jsou to ženy a členské státy musí přijít se strategií boje proti obchodování se ženami, dívkami a dětmi. Je to naše odpovědnost, je to naše povinnost. Nemůžeme rezignovat na to, že opakovaně budeme o těchto lidech eh, mlčet. Není důvod o tom pomlčet. Děkuji. Teď dostane slovo pan Gerike. Prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Kolegyně, ano, ta čísla jsou hrozná. Po celé EU je každý rok šest, přes 16 tisíc 000 Eh, osob, které jsou obětí obchodu. Většina jsou ženy a dívky. V reálu to bude daleko víc, ale musím říct, že nejsou spolehlivá čísla týkající se obchodování s lidmi a asi nikdy nebudou, ale nesmí nám to bránit v tom, udělat všechno proti tomu, abychom bojovali proti obchodování se ženami, nucení k prostituci, zneužívání dětí a tak dále. Každá oběť je oběť navíc lidé nutí jiné lidi, aby pracovali za nedůstojných podmínek na celém světě. I uprostřed Evropy dochází k nucené práci, většinou nepozorovaně, nejenom v prostituci, ale i na stavbách, v hotelích, v restauracích, v pečovatelských službách, v úklidových službách. Tam všude jsou lidé vykořišťováni a ohrožováni. Řekněme jasně k prostituci a nic si nelhávejme. Přes 90% prostitutek v Evropě, v evropských klubech a v evropských ulicích to nedělají dobrovolně. Jsou to oběti kriminálního násilí, jsou to ženy, které přišly do Evropy s nadějí, že budou měsíc co měsíc domů svým dětem posílat peníze, se staly obětí. A my na to násilí musíme reagovat. Nulová tolerance. Potřebujeme model proti nucené prostituci. Potřebujeme plnou kooperaci bezpečnostních sil v Evropě v boji proti obchodu. Potřebujeme systém vyhledávání pohřešovaných dětí. Suma sumárum potřebujeme aktivní koordinované jednání a nulovou toleranci vůči jakému druhu obchodování s lidmi. Teď a nikoliv až zítra. Děkuji. Teď dostane slovo paní Mlinár. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Mobilita pracovních sil se často zmiňuje jako přání. Je to jedna z hlavních výhod jednotného trhu, ale v mnoha oblastech máme větší mobilitu, než si myslíme, než si přejeme. Nedávno jsem se věnovala zprávám, které hovořily o tisících žen, které jsou jako moderní otrokyně v zemědělství na Sicílii. Jsou špatně placeny, když pracují 12 hodin denně v parném vedru. Policejní zprávy hovoří o asi 7,5 tisících žen, převážně z Rumunska, které za těchto okolností jsou v podstatě moderními otrokyněmi. Bohužel všichni víme, že ta oficiální čísla jsou jenom špičkou ledovce v případě vykořišťování. Pokud tyto ženy by vlastně večer měly konečně mít klid, často na ně čeká další forma vykořišťování, sexuální obtěžování, ať už zprostředkovatelem práce, jeho známými nebo majitelem toho statku. Musíme to vzít jako fakt, podívat se tomu do očí a říct, moderní otroctví existuje, nikoliv na jiném kontinentu tisíce kilometrů daleko, existuje uvnitř EU, nejenom v Itálii, ale i v jiných členských státech. Dvě třetiny těchto obětí jsou občané EU, většina z toho ženy a dívky, často se dostávají přes hranice s cílem, aby byly sexuálně a pracovně vykořišťovány. Máme právní, ale i morální povinnost tyto lidi chránit. Lidi, kteří přicházejí z jedné země do druhé, kde jim hrozí vykořišťování. Právo EU zavažuje všechny k pravidelným kontrolám, aby byly identifikovány případy vykořišťování, aby byly oběti chráněny. Jako spoluspravodajka zprávy k zavedení směrnice pro ochranu obětí. Ty oběti se budou zasazovat o její rychlou implementaci. Je potřeba oběti chránit a je třeba pachatele trestat. Děkuji vám. Děkuji. Teď paní Björk, dvě minuty. Děkuji. jak pane eh, předsedo, pane komisaři Avrampolosi, jistě víte o eh, veškerém úsilí, které bylo vynaloženo v kontextu této strategie. Nyní máme seznam eh, opatření, což je nepochybně krok vpřed, ale není to ještě plná strategie. Jak říkám, jsou tu cíle a tak dál, ale když se zabýváme eh, bojem eh, s obchodem s eh, ženami a dívkami, často jsou to lidé, kteří nakonec skončí v, ve stárech prostituce je důležité ehm, bojovat proti těm, kdo také využívají těchto služeb. Nicméně problém je to, že pokud to někdo dělá vědomně, tak je potřeba dokázat, že to vědomé skutečně bylo. A to to prosazování práva stěžuje. Francie, Švédsko, Norsko, Irsko dosáhly největšího pokroku v boji proti obchodování s lidmi. Dávno bylo řečeno, že je na čase, abychom ukončili tento patriarchální přístup, kdy je možno si takovéto služby kupovat. Ve Švédsku se na tomto poli postupuje velmi obezřetně. Je zároveň potřeba podpořit ženy, které jsou zneužívány v rámci prostituce. To je zmíněno ve vašem seznamu opatření, ale na druhé straně si musíme eh, přiznat, že pokud neučiníme nic s poptávkou, pokud neučíme nic proti těm, kteří si ty služby kupují, tak budeme stát neustále na místě a nepokročíme nikam. Existují účinná opatření, ale musíme je přijmout. Musíme zkrátka zastavit ty, kteří před, eh, mají poptávku po těchto službách. Děkuji a nyní mm, pan kolega Ernst, prosím. Prezidente Castaldo, uh, la trata de seres humanos en... Děkuji. Obchodování s lidmi v Evropské unie Unii podle čísel, která máme k dispozici, eh, roste. 60 75 eh, těchto lidí jsou ženy a 15 děti. Eh, nicméně padly, padlo pouze málo rozsudků, tři tisíce. Nicméně ve skutečnosti bude těch případů mnohem více, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje. Mafie se vždycky obrací na ženy a děti. To jsou ti nejslabší, kteří se dostávají do Evropy, kteří se dostávají do uprchlických táborů. Během prvních pěti měsíců roku 2017 desetitisíce žen a dětí a nedoprovázených nezletilých přišly do Evropy. Ženy z Nigérie se také stávají velmi často obětí sexuálního vykořišťování. Známý je případ e, nigerijských žen a dětí, které opustily Libii a byly sexuálně vykořišťováni. 6. E, listopadu mafie zabila mm, před italským pobřežím mnoho eh, nigerijských žen. Eh, komise musí přijmout jednoznačné kroky. My máme v ruce nástroje, ale musíme je začít používat. Musí to být mnohem konkrétnější a komise musí být mnohem přísnější. Musí donutit členské státy, aby ty nástroje řádným způsobem uplatňovaly. Potřebujeme komplexní, rozsáhlou politiku všech evropských institucích, tak abychom učinili přítrž těmto praktikám. A proto by mě zajímalo, co komise dělá proti tomu. Děkuji. A nyní má slovo paní Ajuto na tři minuty. Prosím. Děkuji, pan, děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane komisaři. Navzdory té směrnici 36 roku 2011 eh, o předcházení eh, obchodování s ženami a dětmi eh, a ochraně obětí, která vstoupila v platnost již před časem, tak zatím ještě tu není dostatečný pokrok. Tento jev naopak dále roste. Ženy a dívky se stávají vždy prvními obětmi tohoto jevu. 76% jsou ženy, 15% um, um, mladiství a eh, slib lepšího života v Evropě eh, po té, co se eh, sem dostanou, se pak nenaplní, naopak se dostávají do noční mury. Jsou prodáváni na černém trhu nebo jsou nějakým způsobem vykořišťováni Eh, zločinci. Každý rok 3 eh, miliardy eur si vydělají skupiny organizovaného zločinu. Takže obchod s lidmi velmi často souvisí s migrační krizí a v, eh, s jižní části Středomoří. Často se to týká například Řecka necháte eh, veškerou zátěž na těch několika zemích a není náhodou dobré, abychom eh, teď dělali více vyšetřování, abychom eh, skutečně zarazili tento jev. Musím komisi připomenout, že Evropská unie není pouze cílovou zemí, kterou si vybírají ty gangy, ale může to být i samotný zdroj tohoto vykořišťování. Je mnoho uh, žen z chudších států Evropské unie, který, které cestují do jiných zemí, kde krize nebyla tak špatná, tak strašná a jsou tam eh, poté eh, vystavování sexuálnímu zneužívání. Takže ekonomická nerovnováha v Evropské unii se zhoršuje. A organizovaný zločin není naším jediným nepřítelem, proti kterému musíme zasáhnout. Chudoba v členských státech je rovněž naším nepřítelem organizovaný zločin um, funguje v našich hranicích, ale stejně tak eh, také to ticho a beztrestnost. Eh, k tomu musíme zarazit. Všichni eh, chceme konkrétní kroky ze strany komise. Potřebujeme naprosto nulovou toleranci, pokud jde o boj s lidskými bytostmi. Je to forma otroctví. Je to v naprostém rozporu s listinou základních práv. Děkuji. A nyní dostane slovo komisař Avramopoulos za komisi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tím, že poděkuji kolegům ze všech politických frakcí, kteří iniciovali tuto debatu. Je to opravdu debata na výsost aktuální a týká se tématu, které je nadmíru citlivé a je to na špici zájmu našich občanů. Opět chci poděkovat tomuto parlamentu za jeho neustálý aktivní zájem a podporu v našem společném boji proti těmto jevům zneužívání a vykořišťování. Jsem si jist, že všichni v této místnosti se shodneme na tom, že když máme co dočinění s pašováním lidí, tak to, co funguje, je rázná akce a nějaký výsledek daleko víc než úmysl a slova. Moderní trh s otroky v Libii i jinde to jsou případy, kdy dochází k nakupování a prodeju lidí jako levného zboží, neskončí, pokud nezačneme i hned jednat. Ti, kteří využívají a zneužívají nevinné děti, chlapce i dívky, stejně tak jako zranitelné dospělé, to jsou lidé, kteří budou nadále vydělávat astronomické peníze, pokud my rázně nezakročíme. Bolest, zmučení a trvalé škody na tělech i duších obětí nebudou napraveny, pokud je nebudeme chránit a nebudeme se o ně starat. Také teď hned. Bohužel situace jak ji známe, není dobrá. Ne, že se to děje v nějakých nestabilních zemích. Pašování lidí, obchod s lidmi, to se odehrává přímo tady, u nás v Evropě. Jak vaše otázka po právu říká, máme tady velkou genderovou dimenzi. Z dostupných dat víme, že to není zachyceno, tento fenomén není zachycen v celé své velikosti. Je také pravda, že tyto zoufalé lidské bytosti jsou pravidla vykořišťovány s účelem sexuálního a pracovního využívání. Proto je nyní potřeba soustředit se na specifické charakteristiky této trestné činnosti a postupovat proti tomu potřebnými a řádnými prostředky. Skutečný boj proti pašování lidí se nevede tady v evropských institucích. Ten se vede, tak říkajíc, v terénu. A jsou to orgány členských států, které Eh, musí ten boj vést společným úsilím. Je jasné, že komise bude nadále podporovat všechny aktivity v tomto duchu. Příklad takového spojeného úsilí můžeme vidět třeba v informacích, které poskytuje Europol. Od roku 2016 do začátku prosince 2017 2476 případů pašování lidí bylo Europolu nahlášeno. 10 664 potenciálních obětí bylo registrováno, většina z toho byli občané EU. 10 449 podezřelých bylo zaneseno do databází a většina z nich opět byli občané EU. Máme ambiciózní a progresivní přístup a snažíme se uvnitř EU vytvořit solidní právní a politický rámec, který přivede Evropu do popředí tohoto boje. Teď to máme na jedné straně to musíme plně implementovat a posílit své síly. Musíme mít tedy právní argumenty, ale zároveň musíme vystupňovat své úsilí v cílených akcích. Můj osobní cíl a závazek je poskytnout vám hmatatelné výsledky, tak abychom v terénu dosáhli skutečných změn to je důvod toho, proč minule, minulý prosinec, jak se pamatujete, jsem předložil seznam konkrétních opatření pro posílení našich akcí, abychom přerušili ten modus operandi pašeráků lidí, abychom posílili ochranu práv obětí, abychom intenzifikovali vnitřní i vnější úsilí, koordinované úsilí, tak abychom rozšířili zaprvé své informace a abychom měli cílenou finanční podporu. Budeme monitorovat pokrok v těch akcích, budeme o něm tuto sněmovnu informovat, stejně tak i radu a budeme tak činit již koncem roku 2018. Aktuální statistická data napříč EU rovněž budou dostupná v roce 2018 příští zprávě o pokroku v této oblasti, včetně genderových údajů. Budou tam i informace o formách vykořišťování. Teď velice bedlivě sledujeme, jak členské státy přistupují k implementaci směrnice proti pašování lidí a nebudeme váhat zavést proceduru pro porušení smluv, bude-li to třeba. Co se týká pracovních inspekcí, komise brzy přinese druhou zprávu o implementaci směrnice o sankcích. Navíc tady hrají velkou otázku i genderové parametry. V tomto ohledu budeme úzce spolupracovat s Evropským ústavem pro kvalitu, tak aby členské státy měly možnost mít praktický návod, jak implementovat ustanovení týkající se ochrany z genderové perspektivy. Co se týká zdrojů, které jsou alokované, tak komise demonstrovala jasně v roce 2016, že skoro 20 pro financovaných projektů bylo genderově specifických v letech 2004 až 15. Budoucí priority financování ze strany komise zajistí, že ta genderová otázka bude ve středu pozornosti. Co se týká e, vnitřního fondu pro bezpečnost, tak tady budeme klást velkou prioritu na genderové otázky. Příští zpráva o pokroku v této oblasti také přinese aktuální informace o celounijním pokroku v této této oblasti. Budeme se přitom opírat o informace členských států za roky 2015 až 2017. Děkuji vám za pozornost a hlavně vám děkuji za vaši podporu. Jsme všichni na jedné lodi, tak abychom konečně mohli skoncovat s tímto fenoménem. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Začínáme kolo eh, řečníků za politické skupiny, za EPP, pan eh, Matera za minutu a půl. Paní Matera, děkuji, eh, pane předsedo. Zdá se mi za, zase se mi paradoxní, že v roce, ještě v roce 2018 musíme stále um, mluvit o, uh, a zabývat se o otroctvím, protože eh, pokud jde o to, jak se z, zachází s ženami a dívkami za účelem sexuálního zneužívání, tomu se nedá říct jinak než otroctví. Ve světě existuje neustále obrovské množství otroků, z toho čtvrtina jsou děti, desítky tisíc lidí jsou nuceni k práci nebo jsou segregováni jako otroci. A to přitom v rámci naší civilizované Evropy, v rámci dat eh, Evropské komise se zjistilo, že 70% těchto obětí jsou eh, určeni na prostituci nebo sexuální zneužívání. Není to poprvé, kdy zde v, tom, jsme zde v tomto sále a zabývám se obchodem s lidmi a eh, o tím, jak chránit oběti. A kdyby nebyla poptávka, nebyl by ani žádný eh, trh. Proto je naprosto nevyhnutelné eh, mít přísnou homogenní evropskou legislativu, která by nám eh, umožnila pronásledovat pachatele i klienty z obchodu se sexem. Proto je důležité, aby komise si vzala tento boj k srdci a aby všechny agentury, včetně Europolu, mobilizovaly všechny naše vyšetřovací kapacity, zejména v pohraničních zemích, Eh, přitom pořád ještě jsme trhem pro sexuální otroky. Připomínám slova Simon Well, eh, kterou jsme si připomínali v loňském roce, že Evropa musí ukázat, že příkladem uplatňování lidských práv. Tak ať to už konečně skutečně dokážeme. A nome del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti. Za eh, sjednocenou levici, severskou levici, má slovo paní Arena. Děkuji, eh, pokud je o vyhodnocení směrnice oproti obchodu s lidskými bytostmi, eh, která, kterou eh, publikovala komise, ukázala, že stále se toto zneužívání stává jednou z největších finalit, kromě zneužívání při práci. Nejvíce se to týká právě žen. Dělal se výzkum například v zemědělství na Sicílii, kde se ukázalo, že dochází k takovému skutečně modernímu otroctví. A Sicílie není jediným místem, kde se tak děje. Rumunské ženy nejsou jedinými eh, obětmi, ale eh, například síť nigerijských nezletilých v Bruselu, to je další problém. A kromě toho také dochází ke zneužívání firmami, protože prostě mají eh, zájem o krátkodobý zisk a chtějí platit eh, svým zaměstnancům co nejmé, nejméně. Takže pokud se budeme zabývat tímto vyše, vy, eh, zneužíváním, musíme také zajistit, aby evropské firmy eh, byly zodpovědné, protože oni to často dělají, zneužívají, ať už je to přičesání jablek, eh, sklizní rajčat. Prostě chtějí prodávat produkty za minimální ceny v supermarketech bez skrupulí. Takže já si myslím, pane komisaři, že je důležité zaprvé požádat členské státy, aby respektovali tuto směrnici. Je to zodpovědnost komise, je tu směrnice, jsou tu členské státy, které to nerespektují, nedodržují, ale musíme dát také prostředky členským státům, třeba eh, v rámci sociální inspekce, aby se kontrolovala pracovní právo, protože pracovní práva, ochrana práce, to je zdroj, který eh, to, je, to nám může umožnit chránit i ty osoby a zajistit, aby eh, firmy tuto legislativu dodržovaly. Děkuji. A nyní dostane slovo paní Forenza, která promění, promluví na minutu za GUE. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o fenoménu, který, ve kterém se míchá sexismus a rasismus. 76 obětí obchodování s lidmi jsou ženy. Albánie, Čína, Maroko, Nigérie, to jsou hlavní země původu z žen, které se stávají oběťmi sexuálního vykořišťování. Většina obětí obchodování s lidmi je vystavena právě sexuálnímu vykořišťování. Je na nich uplatňováno násilí. Je to násilí bílých mužů, které je flagrantním porušením lidských práv. Vyzývám k tomu, abychom vedli boj napříč hranicemi proti rasismu, proti sexismu a děkuji také paní eh, Mater za to, že jmenovala Simonu Vejlovou a ne eh, pana Berlusconiho. Děkuji a nyní má slovo pan Reintke za eh, frakci Zelených na minutu 30. Prosím. Milí kolegové, milí pane komisaři, ženy a dívky nejsou uh, oběťmi, jsou z nich činěni, činěny objekty, oběti. Jsou silné, odolné, ale často jsou vykořišťovány. Vykořišťovány, zneužívány systémem, který je koncipován tak, aby z, nich něk, z něj několik málo mělo užitek a mnoho trpělo. A to je také známkou naší slabosti, že to připustíme, že jsme připustili to, že tolik žen, tolik dívek nežije v Evropské unii v pokoji. A zodpovědnost přesouváme jedny na druhé. Pokud by členské státy prováděly směrnici, která by platila, tak by eh, komise a komise také musí být silnější. Pachatelé těchto trestných činů musí vidět, že eh, budou postaveny před soud a povolány k zodpovědnosti. Eh, to všechno se musí zlepšit a potřebujeme také spravedlnost a podporu pro ty, kteří jsou oběťmi, protože často jsou ponechány v osamocení. Já si myslím, že to je tedy nedokončený úkol 21. století. Musíme tuto směrnici začít uplatňovat a ukončit tento hrůzný systém. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Dornáno z, za Evropu přímé demokracie. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Pane komisaři, jak eh, připomněla komise, 15 tisíc obětí. Mezi rokem 13-14 byli lidé, kteří eh, byli z oblastí mimo Evropu. Eh, sítě lidských eh, obchodníků s lidmi cílí na ty nejzranitelnější osoby, to znamená na ženy a děti upřesňujeme, upřesněme, že stále více využívají Eh, institut azylu. Přitom ve zprávě z roku 2017 komise se chce obracet proti členským státům, pokud eh, eh, se bude zdát, že špatně uplatňují pravidla proti zneužívání lidských bytostí. Eh, je to otázka eh, migrační politiky Evropské unie, která má strašné dopady na moderní eh, v kontextu moderního otroctví a zneužívání žen a i dětí. Děkuji. A slovo má paní Trošinský za skupinou ENF. Na minutu má, vám dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisaři zneužívání lidských eh, eh, bytostí, prostituce a eh, další sexuální zneužívání jsou problémem u nás i v celém světě. Je to navíc velice lukrativní záležitost, podobně jako obchod s drogami nebo pašování. Ehm, a muži, ale zvláště ženy a děti jsou zneužíváni mm, mafiozními Eh, eh, organizacemi. Eh, hodně z nich je z Evropy a hodně z nich je z větší dálky. Roste například počet nigerijských žen a dívek, které takto trpí. Je potřeba ještě větších sankcí proti členským státům, a, a, které zanedbávají svou povinnost vůči Evropské unii, jako například pomáhat obětem nechcete nezmiňovat například to, že z Schengenu se e, stal e, skutečný prostor pohybu, ale také pašování těchto e, osob, kdy se migranti často dostávají do rukou těchto převaděčů, kteří je pak často zotročí nebo je doženou k prostituci. Děkuji za, vám za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo paní Dodds za eh, nezařazené na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo lidské, eh, obchod s lidskými bytostmi je skutečně závažný, eh, závažná skutková podstata, která se dotýká lidí eh, bez ohledu na jejich národní příslušnost a pohlaví. A to všude v Spojeném království, v celé Evropské unii. A ženy a dívky jsou 70, představí 70 celkových obětí v globálním měřítku. Statistiky ukazují, že ve, jenom ve Spojeném království jsou desítky tisíc obětí tohoto zločinu s tím, že předchozí odhady byly 10 až 13 tisíc v celém Spojeném království a to přitom je možná pouze špička ledovce. V roce 2015 eh, obchod s eh, lidmi s, s, s, v podstatě by eh, to vytvořil podmínky pro širší legislativu pro, ve prospěch obětí je tato podpora obětí je nesmírně důležitá, ať už je to kompenzace, ať už je to eh, například patrovnictví dětí, které se staly obětmi. A podpora v průběhu a po eh, vyšetřování a, a trestním řízení, soudním řízení. Eh, je rostoucí pravděpodobnost, že narazíte na nějakou oběť, která byla která byla vystavena zneužívání. Jednou, jedním ze způsobů, jak odstranit tento zločin, je vzdělávání. Děkuji a nyní má slovo paní Šojdrová na minutu a půl. Prosím, Michalo. Děkuji za udělení slova

slovo pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, takže si otázkou, mají naše hodnoty nějakou cenu, eh, nějakou hodnotu eh, pro některé? Je to je tato cena nebo hodnota prostě sáček sicilských eh, rajčat? A za těmito rajčaty se skrývá eh, majitel otrokář, je, to, je zatím zneužívání, se, i se, sexuální zneužívání rumunských, nigerských, nigerijských a dalších žen. A tyto ženy jsou jako rukojmí eh, a přitom jen eh, sní o lepší budoucnosti, ale nikdy nejsou svobodné. Tohle zneužívání musí být odsouzeno jednoznačně a já eh, si myslím, že nestačí eh, dobré city, to neukončí eh, tento problém samo o sobě. Takže já vás žádám, eh, pane komisaři, abyste nám představil strategii po roku 2016 o, eh, pro boji proti e, tomuto zneužívání. Musí to být strategie, která je účinná a která e, skutečně řeší naléhavost této situace, která postihuje členské státy, které nedodržují právní nástroje, ale která e, také jim finančně pomáhá, aby bylo možno s touto metlou bojovat. Děkuji. A nyní dostává slovo paní Kuneva na minutu a půl. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, v italských sklenících nebo při sběru hub v Nizozemsku vládnou nepřijatelné pracovní podmínky, anebo také Eh, při sklizni jahod v Řecku. Obchodování s lidmi a vykořišťování lidí jako pracovní síly by nás skutečně nemělo naplňovat píchou. Nejde pouze o sexuální biznis. I cestovní ruch, stavebnictví anebo oblast péče díky tomu získává levné pracovní síly. Evropa skutečně nemůže být hrdá na to, že se vývoj ubírá tímto směrem. Je to v podstatě moderní otroctví. Ptáme se, jestli komise kontroluje to, že jsou dodržová, zda jsou dodržovány příslušné směrnice eh, o sezónních pracovnících nebo o právech obětí, anebo se zajímá pouze o finanční předpisy. Pokud má být ten problém vyřešen, tak potřebujeme, aby bylo pracovní právo dodržováno eh, inteligentním způsobem. Tak už eh, jsem to řekla ve své zprávě o domácím personálu. Potřebujeme transparentní předpisy, tak abychom se mohli postarat také o migranty. A kromě toho se musíme postarat o to, aby naše pracovní právo skutečně odpovídalo 21. století. A nyní má slovo paní Parker. Margot, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo obchod s e, ženami a dětmi za účelem sexuálního zneužívání je bují jako nikdy předtím. Jednou e, ze skupin obětí jsou děti. Každý tře, třetí obět moderního otroctví e, v poslední době bylo dítě, ale ne, poslední statistiky skutečně ukazují, v jaký to má rozsah. Je, ne, není to jen to, o čem co se hlásí. Někdy jsou tyto zápisy neúplné. Mizení dětí je realitou moderního otroctví. V roce 2015 10 eh, tisíc eh, eh, dětí migrantů se stalo nezvěstnými. Přitom přišli se, se, se snem lepšího života a místo toho se stali obětmi dětských svadeb nebo nějakého jiného zneužívání. Ti jsou často skutečně zranitelné a jak jsme mohli připustit takové, eh, že se zhoršuje toto porušování lidské důstojnosti? Eh, kriminální gangy zneužívají ženy a děti eh, za obrovské sumy. Oběti jsou prostě jen figurky na šachovnici jsou pro zločince snadno nahraditelní. Jedna smrt pro ně nic neznamená eh, z hlediska ziskovosti je, jejich eh, otroctví. Musíme si uvědomit, že eh, se tento mm, problém zhoršuje a jen to pomáhá těm zločincům. Evropská unie brání kontroly občanů, takže není divu, že tento zločin eskaloval děti eh, jsou, eh, začnou někde v Řecku a skončí pak někde ve Francii a hm, cestují, aniž by byli eh, zachyceni. Hm, pokud se tato věc nebude řešit, no tak není prostě pro oběti žádná naděje. Thank you very much. Děkuji. Teď slovo dostane paní Het na dvě minuty. Děkuji. Od roku 2016. Tady máme tady nemáme strategii, která by se dala využít v boji proti obchodování s lidmi. Pan komisař Avramopoulos slíbil, že se to začne implementovat. V prosinci potom přišlo ono oznámení, což je dokument, který prakticky nemá stejný význam jako ta strategie jsem zklamaná, rozčílená, že komise tak pracovala. Já jsem pracovala na tomto tématu deset let a stále jsem narážela na odpor. Je nepochopitelné, že nejsme schopni eh, spolupracovat, je to přeshraniční jev, potřebujeme společnou strategii a pokud snížíme ambice, tak vysíláme členským státům signál, že Evropská unie má jiné priority a pachatelé mohou nadále páchat trestné činy. Politický signál je velmi důležitý. Je potřeba, aby EU jednala odhodlaně a obchodování se ženami naopak stále narůstá. My musíme prioritizovat tento boj, musíme kriminalizovat i ty, kdo ty služby využívají. Tu otázku musíme učinit centrem své pozornosti a musíme eh, také využít všech prostředků policejní spolupráce přes hranice. Také chci poukázat na to, jakou závažnost má role koordinátora tohoto boje. Potřebujeme koordinátora, abychom v té práci mohli být úspěšní, abychom úspěšně bojovali proti obchodování s lidmi. Jak dlouho se ještě bude v Evropě obchodovat s lidmi? Kdy předloží komise strategii, abychom mohli postupovat aktivně a společně? Děkuji. Děkuji. Teď pan Pimenta López, prosím. Děkuji, pane předsedo. Víme, že obchod s lidmi a se ženami je velice výnosný, dokonce výnosnější než obchod s drogami. Uh, Navíc k tomu ještě přistupují daňové ráje a praní špinavých peněz. Obchodování se ženami to znamená také nucené sňatky, vykořišťování, prostituce a sexuální vykořišťování. Prostituce je, sociál, je případ, kdy se lidé stávají rukojmími a upadají do tenat nejširších sítí. Stále se říká, že prostituce je dobrovolná, že je to svobodné rozhodnutí žen. To však má negativní dopad na důstojnost žen a vede to k tomu, že ženy z nejchudších vrstev společnosti jsou vykořišťovány. A já si myslím, že mnozí v Portugalsku by rádi regulovali prostituci a tím legitimizovali násilí na, želách, na ženách. Proti tomu musíme postupovat. Děkuji. Teď pan Panzery, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už to tu bylo řečeno Nemusíme se dívat nějak daleko, abychom nacházeli příběhy sociálního vykořišťování. Koná se to, odehrává se to v EU každý den. Oběti ve většině případů jsou ženy a dívky, které padnou do pasti sexuálního vykořišťování. Pro mnohé je to tak, že jsou vykořišťovány navíc i práci, špatné pracovní podmínky, mizerná odměna za práci. Příkladem je i má vlast. Tam pracuje spoustu žen v zemědělství za nelidských podmínek. V některých případech je tomu dokonce tak, že ta těžká práce vede až k jejich úmrtí. Třeba Paula Clemente, která přišla v Apulii o život v roce 2015, bylo jí 49 let a zemřela prostě na únavu vydělávala 2 eura na hodinu a tady máme celou řadu zprostředkovacích systémů, které jsou propojené s organizovaným zločinem. Komise tady musí zasáhnout. Musí existovat sankce i vůči firmám, které se stávají komplici. Je potřeba mít politiku, která povede k tomu, že tito mladí lidé se nebudou muset nabízet nějakým vykořišťovatelům. Potřebujeme skutečnou sociální politiku, potřebujeme to, aby lidé byli sociálně a ekonomicky nezávislí. Je třeba mít sociální politiku poskytující práva. Musíme konečně přejít od slov k činům. Děkuji. Teď paní Vajína dostane slovo. Na minutu, prosím. Angelo? Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane komisaři. Vykořišťování pracovní síly existuje v EU každý den. Bohužel i agentura pro základní práva varovala před celosvětovou nerovností a před stále rostoucí pracovní mobilitou, která vede ke stále většímu vykořišťování na trhu práce. Povolení k pobytu a pracovní smlouva nezaručují ještě všechna práva. I v EU existuje vykořišťování. Krom toho většinou jsou vykořišťovány ženy vykořišťování a sexuální vykořišťování je u žen daleko častější. 76 obětí jsou ženy, 15 z toho děti. A tady potřebujeme silné politické skutky, nejenom nějaké dobré úmysly. Komise a členské státy musí rázně postupovat proti obchodování s lidmi. Je třeba, aby lidé, kteří pracují, byli chráněni před vykořišťováním. Děkuji. Teď paní Ward, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ehm, nárůst eh, zpráv o obchodu s lidmi je nesmírně znepokojují, zejména pro kohokoliv, kdo se považuje za feministku nebo feministu. Eh, ženy jsou eh, obětmi pašování eh, obchodu, zejména za účelem sexuálního zneužívání. Je to naprosto v rozporu s našimi hodnotami. Ukazuje se, že lidé, lidé, lidem, zejména ženám, je stále upírána jejich lidskost. Jsou z nich činěny objekty a situace například těchto lidí je eh, často přehlížena. Často jejich zkušenosti mus, tedy musí být zohledněny a naše politiky musí být zaměřeny zejména na trans osoby, eh, které jsou eh, zranitelné ještě více. Zajímalo by mě, co udělala komise, aby zastavila obchod s lidmi. Je skutečně ostudné, když vidíme, že vlády jen předstírají, že to berou vážně, když brání migrantům, aby se dostali do Evropy. Ale pak to neřeší e, ve vztahu k ženám a, e, osob, a transexuálům. Těším se na vaši odpověď. Děkuji a slovo dostává paní Boylan na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji. 2018 a podívejte se, kde jsme v Evropské unii a lidé jsou stále eh, pašováni za účelem sexuálního zneužívání, jsou otroci, ženy a děti představují eh, drtivou většinu těchto osob v době, kdy se eh, kdy hnutí proti sexuálnímu zneužívání žen a dívek vrcholí. Nesmíme zapomínat na tyto oběti a také na to, že pašování za účelem vykořišťování pracovního rovněž roz roste. E, e, Evropská unie musí jednat, aby zastavila tuto nehumální praktiku. E, a členské státy musí spolupracovat, musí ukazovat prstem na firmy, které využívají práci těchto obětí. Všechny členské státy musí splňovat směrnici proti pašování, směrnici pro oběti a o sezónních pracovnících musíme mít eh, k dispozici všechna data, abychom eh, znali plný rozsah eh, tohoto této tragédie a abychom učinili přítrž lidskému otroctví jednou provždy. Děkuji a nyní zahajuji postup Catch the Eye. Máme tu pět žádostí o slovo a slovo dávám paní Záborské na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, podobné diskuze jako dnes jsem zažila v tomto parlamentu již před 13 lety. Milí kolegové, nic se nezměnilo. Podle zprávy o pokroku v boji proti obchodování s lidmi je to tak, že většina registrovaných obětí pochází z Rumunska, Bulharska, Maďarska a Polska. Nebo to řekněme jinak, z pěti evropských zemí, jejich občané se nejčastěji, nejčastěji stávají kořistí obchodníků s lidmi, patří čtyři mezi nové členské státy. To znamená, že obchodování s lidmi se daří tam, kde je velká chudoba a málo příležitostí. Pokud v Evropské unii budou existovat propastné ekonomické rozdíly mezi státy a regiony, tak do té doby budou existovat dvě Evropy. Pokud dneska voláme po sjednocení Evropy, tak myslíme na to, že skutečná jednota nevzniká tím, že strhneme hraniční ploty rodí se v solidaritě a v respektování vůči důstojnosti každého člověka ve společném boji proti extrémním, extrémní chudobě bez ohledu na hranice. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní Katarína Kiniči, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Obchodování s lidmi má svoje oběti především mezi ženami a děť, dětmi. Je to jev, který je na vzestupu navzdory směrnici z roku 2011. Z části to souvisí se současnou migrační krizí. Počet nedoprovázených nezletilých vzrostl. Tyto děti nezletilé je možno snadno rekrutovat a nejsou dostatečně chráněny. A proto se velmi snadno stávají cílem sítí mm, a jsou zneužívány k sociálnímu vykořišťování nebo jako e, pracovní síla. Já si myslím, že musíme e, plně uplatňovat nástroje, které tu v boji proti e, obchodování s lidmi má, máme. Musíme lépe chránit oběti, trestně stíhat eh, pachatele. Děkuji. Děkuji, milí, milá paní kolegyně. A nyní na minutu dostane slovo pan Marias. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Ženy a děti, obchodování s lidmi, sexuální zneužívání, vykořišťování to je naše dnešní téma a čísla ukazují, že potřebujeme přijmout naprosto konkrétní opatření. 75 obětí jsou ženy a 15 děti. Většinou pochází z Rumunska, Bulharska, Nizozemska, Maďarska a Polska. Víme, že vykořišťování je jednak sexuální povahy a jednak jako pracovních sil v zemědělství. Členské státy musí nezbytně nutně začít naplňovat směrnici 2011-36 a musíme trestat pachatele, obchodníky s lidmi. Státy přitom musí spolupracovat tak aby byli, bychom byli schopni bojovat i proti přeshraničním činům. Děkuji. A nyní paní Barodeka na minutu. Děkuji, pane předsedo. Tento problém je kombinací mezinárodních organizovaných um, pašeráckých sítí, který vyžaduje globální přístup a uh, vyžaduje uh, samozřejmě přístup minimálně na evropské úrovni eh, a koordinovaný přístup i eh, z hlediska eh, sociální psychologické podpory obětí. Potřebujeme integrovanou, koordinovanou reakci a přístup. Musíme také schromažďovat spolehlivé údaje, multi, více instituční, více úrovňový přístup, to všechno je nezbytné k tomu, abychom řešili tento problém účinným způsobem. V Baskicku provádíme koordinované plány tohoto druhu ve vztahu k sezónním pracovníkům. A teď je otázka toho, jestli zvýšená aktivita těchto sítí znamená, že jsou vystaveni riziku právě ti, eh, ty, ty pohřešované eh, děti a nezletilí eh, migranté je tu nějaká vazba, ale je tu také vazba na eh, obchodování s orgány. Děkuji. Na minutu, pane Epididios, eh, Georgios Epididios, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vykořišťování lidí a především vykořišťování žen a dětí především sexuální vykořišťování a pracovní vykořišťování je dnes už v podstatě ekonomickým kšeftem. Je to stigma naší humanity, naší lidskosti. Komise spolu s členskými státy a dalšími zeměmi se musí postarat o to, abychom s tímto fenoménem jednou provždy skoncovali. Nestačí, aby Evropská unie řekla, že máme chartu základních práv, že je zakázáno obchodovat s lidmi a že každý zaměstnanec má nějaká práva. To všechno nestačí. Je třeba provádět kontroly tak, aby se omezilo sexuální a pracovní vykořišťování, aby se nevykořišťovala pracovní síla. Je třeba realizovat práva, která budou znamenat, že se budou vykořišťovatelé trestat. Děkuji. Slovo dostane pan komisař Avramopoulos jménem komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Chtěl bych začít tím, že vám poděkuji za tuto velice zajímavou rozpravu a za vaše užitečné a věcné příspěvky. Rád jsem slyšel, že my všichni v této místnosti sdílíme stejný přístup, přístup, který jsem prezentoval ve svých úvodních poznámkách je třeba, abychom byli odhodlaní a rozhodní. Za léta Evropská unie a členské státy demonstrovaly svůj jasný závazek, aby skoncovali s bezskrupulózními zločinci, aby předcházeli zločinům a co je nejdůležitější, aby chránili oběti. Máme robustní politický přístup a legislativu v rámci EU. Teď musíme zajistit plný soulad s unijním právem a musíme být ve své práci také operativnější. Pouze tehdy, pokud všichni budeme pracovat pospolu, předsednictví, rada, komise, parlament, členské státy, občanská společnost a naše agentury, může se nám podařit dosáhnout změny a jsme rozhodnuti, že ji dosáhneme. Mohu vás ujistit, že komise chce zintenzivnit úsilí a chceme stanovit priority a ty pak rázně implementovat. Jak jsem zdůraznil v úvodu, já osobně jsem rozhodnut toho dosáhnout. Byl bych velice rád, kdybych mohl informovat Evropský parlament později v průběhu tohoto roku o tom, jakého pokroku jsme dosáhli. Upřímně vám děkuji za vaši podporu. Děkuji vám, pane komisaři. Tím